sankcí, které by měly uplatňovat členské státy. Měly by to být sankce, které budou preventivní. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji vám, paní Hasy. Tím končíme dnešní rozpravu. Hlasovat se bude zítra v poledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, další zasedání se bude konat zítra 7. <clears throat> června